Okay, colleagues, can I... Kolegové, myslím, že je na čase začít pracovat. Nejprve eh, přijetí pořadu jednání. Doufám, že jste všichni spokojení s návrhem. Dále bychom, bychom měli schválit zápis z 90. července. Má někdo nějaké otázky nebo námitky? Pokud ne, tak to považuji za schválené. Děkuji vám a dalším bodem na našem programu je zadávání veřejných zakázek. Je to stanovisko paní Lichtenbergerové a tím pádem jí dávám rovnou slovo. Evo. Děkuji pane eh, předsedo. Já vám eh, děkuji za pozornost. Tady eh, začínáme velmi napínavé téma. Zadávací kritéria nebo nová úprava těch zadávacích kritérií je něco, co je pro obce a pro um, Eh, různé další úřady jedním z nejdůležitějších bodů, o kterém budeme teď rozhodovat. Při ehm, posuzování eh, těchto témat, také při posuzování pozměňovacích návrhů, které jsem dostala od kolegů, jsem se snažila také podívat na to, co navrhují ostatní výbory a sledovat, co se odehrává na ostatních výborech, nebo co se tam při plánuje. Co se týče zásad v této oblasti, tak se v mém návrhu držím toho, aby tato kritéria sloužila k dalšímu rozvoji dopravní oblasti a aby ten čistý, nejlevnější, to ta nejnižší cena nebyla jediným eh, kritériem, ale aby to byla ekonomicky nejvýhodnější nabídka. A otázkou je, jestli by ta kritéria měla být lépe definována a jestli tento eh, postoj obecně je akceptovatelný pro ostatní. Já eh, bych chtěla eh, kolegům poděkovat za pozměňovací návrhy. Největší část z nich jsou věci, které jsou pro mě přijatelné, protože něco doplňují nebo se snaží o vyjasnění některých nejasností, což znamená, že byla bych velmi ráda s kolegy se domluvila schůzku příští týden ve Štrasburku, kde bychom eh, mohli společně projít náš hlasovací seznam. Jenom v několika málo oblastech bude nezbytné, abychom eh, se snažili domluvit na eh, kompromisních pozměňovacích návrzích, ale to je jenom několik málo případů, kdy budeme muset svést dohromady nebo vypracovat společný text a navrhnout potom nové znění. Ale jak jsem říkala, ráda bych vám nabídla eh, schůzku ve Štrasburku, kde bychom mohli podrobně o těchto věcech hovořit. Jak už jsem říkala, většina pozměňovacích návrhů, které přišly, jsou pro mě přijatelné, protože to jsou eh, doplnění mého textu, nebo se snaží vyjasnit eh, to, co já jsem sama měla na mysli. Obecně eh, řečeno, jsem se snažila eh, vyhnout se příliš podrobným definicím, protože eh, v oblasti veřejných zakázek by to komplikovalo života a myslím si, že je potřeba to ponechat na národním nebo na vnitrostátním právu. Velmi podrobně jsem nad tím přemýšlela, přemýšlela jsem nad tím například pochod eh, ve členských státech existuje jiný přístup v oblasti trestního nebo eh, hospodářského práva. a že by komplikovalo velmi situaci, kdybychom jim vnucovali z Evrop- na evropské úrovni nějaké naše definice bez toho, aby to přinášelo nějakou přidanou hodnotu. Jeden eh, zvláštní problém, které by, který by nás měl zajímat v oblasti dopravy, je, je eh, zadávání eh, zakázek subdodavatelům. Tady jde o, jednak o to, aby malé a středně velké podniky se mohly účastnit eh, na těchto zakázkách, ale teď eh, to vedení nějaké, nebo řízení nějakého velkého projektu a teď nemám na mysli žádný konkrétní eh, projekt ve velkém německém městě, tak tam, jde, eh, tak tam dochází běžně k tomu, že se to eh, dělí na menší části a předává na menší a středně velké podniky. A kdyby se to mělo pro ně stížit, tak by to mohlo být ekonomicky nevýhodné. Ale na druhou stranu je potřeba se také postarat o to, aby všechna ta pravidla chránila eh, veřejné rozpočty. Eh, dovedu si představit situaci, kdy eh, chybí ještě dokončení toho projektu a kdy přesto je potřeba už vyplatit ty prostředky. Takže potřeba to vázat na dokončení díla a přitom ale také mít na paměti zájmy těch subdodavatelů. Máme velmi eh, rozdílná pravidla zadávání na eh, úrovni členských států. Máme také velké rozdíly v praxi eh, mezi jednotlivými státy. Jinak mohu říci, že Je tady několik pozměňovacích návrhů. A v oblasti těch kritérií zadávacích eh, mohou většinu zohlednit a akceptovat. A doufám, že to další projednávání bude relativně rychle. Ten eh, příslušný výbor s tím eh, bude trochu, eh, nebo se ta práce na tom hlavním výboru se trochu opozdí, ale já se pokusím vás eh, průběžně informovat o všem, co se v této oblasti bude dít, tedy co se děje i v ostatních výborech, které s tím nějakým způsobem souvisí. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše poznámky. Děkuji vám, paní Lichtenbergerová. Máme tady pana Kina za EPP. Děkuji. Já dnes zastupuji svého kolegu Marcinkěviče. Chtěl bych eh, poděkovat paní Lichtenbergerové za její konstruktivní spolupráci a je dobře, aby se eh, příští týden ve Štrasburku konala ta schůzka, o které byla řeč, abychom společně mohli projít všechny pozměňovací návrhy. potřeba zabránit tomu, aby se tam eh, dostal příliš velký důraz na národní specifika. Oblast zadávání veřejných zakázek je velmi silně určována národními státy. a já to i považuji za rozumné. Ale musíme se dohodnout na těch kterých základních eh, principiálních věcech a třeba v oblasti in, infrastruktury, do které investuje stát, města nebo regionální úroveň, tak tam je potřeba, aby řízení rozpočtu bylo vyvážené, aby bilance investic do infrastruktury reflektovala jak ty soukromé prostředky, tak prostředky z veřejných rozpočtů. A aby tady bylo možné dohlednout na správný průběh eh, za eh, projektu, jejich trvání, náklady a tak dále. A co se týče kritérií pro účast podniků na veřejných eh, zakázkách, ta musí být co nejasněji definována. Tak musíme chápat náš úkol. Po, například eh, ty minimální mzdy, dumpingové nabídky, zařada dalších věcí. To všechno spolu souvisí, e, následné náklady, které z toho vyplynou, tedy celá ta úvaha nad tou nejnižší cenou nebo nejekonomičtější nabídkou. E, Velmi často ty eh, obce eh, jsou v situaci, že se eh, plánují trvání nějaké infrastruktury po dobu 30 let, ale již po 10 letech mají obrovské náklady s různými opravami nebo úpravami. A tady další věci, na kterými je potřeba se zamyslet, například jaká má být výše té zakázky, kdy to je považováno za celostátní nebo národní zakázku, mm, regionální nebo místní, nebo kdy celoevropskou. A pokud se nám to podaří, tak budeme mít mm, eh, celoevropskou koncepci, to by potom mohlo pozbudit také investice do této oblasti. Paní Meissner. A ještě by měla eh, dorazit paní Ayala Sender. To jsem se taky myslela. Děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně je to tak, že to je velmi důležité pro fungování vnitřního trhu, že se to dotýká celé řady výborů v tomto parlamentu a je potřeba se podívat tam, kde eh, je zlepšit eh, praktičnost, tam, kde je možné něco harmonizovat. A paní zpravodajka si to samozřejmě velmi dobře uvědomuje. I já vám děkuji za vaši práci. Měli bychom se podívat tam, kde je možné něco vyškrtnout nebo zjednodušit a o to by nám mělo jít především. U všech těchto věcí, jako je zadávání veřejných zakázek, bychom měli usilovat o to, aby to nebylo příliš komplikované na evropské úrovni. A Evropská unie má někdy tendenci upravovat více věcí, než je nutné. Než je nutné. To eh, by se mělo prolínat celou naší prací. Já Obecně eh, s tímto návrhem eh, souhlasím. Už eh, předtím jsem také v těch základních rysech souhlasila s paní zpravodajkou. Těším se na to setkání ve Štrasburku, kde si projdeme pozměňovací návrhy a myslím si, že každý z nás by si to měl také odsouhlasit ten svůj postoj s ostatními kolegy a mm, skonzultovat to s těmi kolegy tedy na hlavním výboru IMKU protože kolikrát to mohou být kolegové, kteří mají větší eh, přehled o těch věcech a kteří vědí, co je rozumné a praktické. Všechny ty pozměňovací návrhy, které jsme eh, podali jménem ALDE, tak to jsou všechno návrhy, které se týkají té druhé části, což je ta oblast dopravy. Pan, eh, už jsme tady také slyšeli od kolegy, že se může stát, že u různých infrastrukturních projektů ta délka té zakázky je eh, velmi dlouhá. Tady se eh, stanovuje čtyři, stanoví čtyři roky maximálně, ale my bychom navrhovali, aby se to prodloužilo na šest let. Eh, všechny podniky, které podniky, které působí v oblasti dopravy, by rádi chtěli, aby to bylo neomezené, ale my si myslíme, že je potřeba to nějakým způsobem omezit. Komise také navrhuje výjimku, výjimky případné Takže eh, my bychom navrhovali 6 let, potom jde o ty následné více náklady. V případě, že by to bylo více než 5%, tak by se eh, musela vypsat nová zakázka, to nám přijde možná příliš vysoko. Možná, že by to mělo být 15%. A potom eh, ta dokumentační povinnost. Myslím, že v musí být určité věci, které by neměly být nutně stanovovány, protože by to zasahovalo do soukromé oblasti. A potom eh, jde o státní železnice, které kdyby se držely té směrnice, tak by byly znevýhodněny vůči soukromé konkurence. I o tom se budeme muset eh, bavit. V zásadních eh, věcech si myslím, že se shodujeme a těším se na to jednání ve Štrasburku pan Debako. Ne, dá, nechci teď nějak uprostředňovat eh, Alde, ale chci vám dát slovo. Já se omlouvám, pane předsedo, že liberálové eh, tak aktivně vystupují u této věci. Já jsem předložil jeden eh, vlastní pozměňovací návrh, který se týká právě těch výjimek pro některé státem vlastněné společnosti. Je to zásadní věc, těžko se to eh, řeší, protože na jednu stranu pořád existuje řada státem eh, vlastněných společností, které působí na liberalizovaném, liberalizovaném trhu a Někdo říká, že z důvodu fungování hospodářské soutěže je potřeba je vyjmout z zadávání veřejných zakázek, ale na druhou stranu, pokud jsou to státní společnosti, tak si nemůžou vybrat to, co je pro ně všude nejlepší. Na jednu stranu mají podporu stát, státu, tedy vlády, a na druhou stranu mají přístup na liberalizovaný trh a nemusí tedy podléhat těm pravidlům pro veřejné zakázky. A my bychom eh, o tom měli diskutovat a nalézt eh, eh, nějaké řešení. U některých sektorů já se na to dívám příznivěji než v jiných, například poštovním, pošt, sektoru poštovních služeb už ta víceméně konkurence je úplná, ale na jiných trzích to tak není. Takže dávat paušální výjimku všem státním společnostem, které působí na liberalizovaném trhu, by podle mě zacházelo příliš daleko. A proto bychom se tím měli zabývat. Je to velmi obtížné rozhodnutím a je potřeba eh, se například podívat na ten eh, velikost toho státního podílu v té společnosti, kdy například stát je menšinovým akcionářem, tak jestli ta pravidla budou platit nebo ne. To je diskuze, kterou musíme vést a já jsem to chtěl zmínit, protože jsem předložil jeden pozměňovací návrh, který se toho týká. Podle mě to bude jedna z klíčových věcí, kterou budeme muset prodiskutovat společně na tomto výboru. Paní Ayala Sender, my jsme na vás čekali, už jste tady, tak máte slovo. Děkuji, pane předseda, já se mluvám, že jsem přišla eh, pozdě, ale měla jsem ještě jinou schůzku. Chtěla bych samozřejmě poděkovat eh, paní Lichtenbergerové za předložení návrhu. Už jsme o tom spolu také mluvili. My v podstatě souhlasíme s tím jejím návrhem. Nám jde o zjednodušení v této oblasti, ale to neznamená, že bychom měli ustupovat od eh, těch eh, požadavků, které se toho slibujeme. To, co zmiňovala paní Lichtenberger, ta renacionalizace v této oblasti, nebo stanování pravidel, to by nebylo dobře pro evropský trh. Chceme posílit přeshraniční fungování trhu a byli bychom rádi, kdyby na evropské úrovni platila jednotná pravidla. Tento evropský rámec by měl také umožnit nám eh, prosadit eh, naše postoje, například eh, zavést určité pojistky vůči třetím zemím, které vůči nám mají uzavřené trhy, ale které se mohou bez jakýchkoliv problémů ucházet o zakázky na mm, evropském trhu. Potom jsou tady ty sociální aspekty, to je důležité zachovat. Musíme zabránit sociálnímu dumpingu. i v této oblasti by teda měly, měla platit určité eh, sociální standardy. A potom jsou tady některé oblasti, jako je například trh s poštovními službami, kde bychom měli eh, se postarat o to, aby ta pravidla neměla negativní dopad na veřejný sektor, který eh, tady funguje ve veřejném zájmu, na rozdíl od soukromého sektoru. kde nefungují nebo neplatí stejná pravidla transparentnosti. Pan Groš, jenom velmi stručně chci zareagovat na to, co říkal kolega. Toto je velmi důležitá oblast, také velmi zajímavá. Myslím, že o tom tématu už jsme tady několikrát na výboru hovořili. E, ten princip e, reciprocity je potřeba eh, prosadit. Když si někdo eh, chrání svůj trh, tak mu nemůžeme, nemůžeme ho podporovat eh, z veřejných prostředků. A myslím, že komisař Barnier předkládá nebo předloží brzy návrh i pro tuto oblast a měli bychom si rozmyslet, co vlastně chceme. Jestli chceme rovnou soutěž a potom ta reciprocita je eh, jakýmsi přechodným řešením. A proto bych byl rád, abychom se mezi sebou domluvili, jaký postoj máme eh, v této oblasti. Thanks, Děkuji. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve chtěl poděkovat eh, paní Lichtenbergové za její otevřenost. Takže eh, budeme moci o tom ještě diskutovat ve Štrasburku, o těch změnách. Ale eh, jak víte, eh, kvůli krizi máme teď mnohem menší rozpočet a já bych tady chtěl zmínit 52. pozměňovací návrh. Já si myslím, že to trošku ohrožuje práci místních úřadů a také jaksi fungování rozpočtu, protože my budeme muset snižovat eh, veřejné náklady. Já si myslím, že tohle bychom se měli snažit ulehčit úřadu a nejim to ještě snižovat. A proto si myslím, eh, že je třeba uplatnit tento pozměňovací návrh. A chtěl bych ještě připomenout eh, osmý článek obchodního zákonníku, který říká, jaké povinnosti má trh také bych chtěl citovat článek 9 eh, stejného zákonníku. Eh, to, co máme eh, v tom návrhu, tam je článek 35.3, který podle mě v podstatě neumožňuje se účastnit takovýchto velkých zakázek. A přitom se mi zdá zjevné, že tohle je nutné, pokud má trh dobře fungovat. Chceme přece snižovat náklady, které si myslím, eh, že mohly být snižit docela výrazně, například kdyby se eh, družstvo rozhodlo eh, nakoupit třeba nějaký materiál nebo paliva, mohly by využít nižší ceny než ty, které jsou navrhovány při oddělených zakázkách. Takže já přidávám pozměňovací návrh, aby všechny, aby bylo vyškrtnuto to slovo jedině, protože si myslím, eh, že by to zjednodušilo fungování trhu a také by vzalo eh, v úvahu eh, roli veřejných pořadů. Děkuji. A teď za komisi pan Věn z DG pro trh. Děkuji. Já mám dvě připomínky. Ta jedna se týká těch stropů a vytvoření těch jednotlivých procedur. Já bych jen chtěl umožnit, upozornit výbor na skutečnost, že tady se to, co můžeme dělat, také váže na mezinárodní závazky, které evropské instituce přijaly v kontextu DPA což také eh, stanoví ty stropy, které máme ve směrnicích o veřejných zakázkách. A za druhé, co se týká té reciprocity, otvírání trhů s veřejnými zakázkami třetím zemím, tak tady bych chtěl upozornit na návrh nařízení pro přístup eh, služeb a zboží ze třetích zemí na evropský vnitřní trh, který je v současné době projednáván. Pochází z března 2012 a je to text, který by měl řešit také otázky státních zakázek a proto eh, nemáme eh, žádná specifická ustanovení k tomuto v tom našem návrhu směrnice. Děkuji. Děkuji ještě jednou, paní Lichtenberger. Já děkuji za vaše vyjádření. Chtěla bych pohovořit o eh, některých eh, z našich poznámek, ale předtím bych promluvila ještě o tom, co říkal také pan eh, Berker. Jde o otázku výjimek pro některá odvětví, tedy výjimek z nařízení protože ne v našem výboru, ale v jiných výborech byly vzneseny návrhy, eh, aby se z toho obecně vyněla pošta, poštovní služby, bez ohledu na to, jakým způsobem je to v tuto chvíli v členských státech upraveno, protože mezi členskými státy jsou eh, rozdíly. Eh, poštovní služby nejsou vždy v gesti státu, někde jsou tam určité dílčí privatizace nebo zdánlivé privatizace nebo skutečné privatizace. A proto jsem se rozhodla vyřešit to tak, že tam bude priorita té univerzální, toho univerzálního nařízení o službách, to, co jsme tedy nadefinovali ve zvláštním pravidle, jak pro poštu, pra, tak pro veřejnou dopravu, to je to, co bude platit přednostně, protože tam už je mnoho věcí definováno ve zvláštní normě, která by eventuálně novými ustanoveními pro zadávání veřejných zakázek vyvolala právní nejistotu. Takže jsem velice ráda, nebo byla bych ráda, kdybychom si o tom promluvili. Velice by mě zajímalo, co si o tom myslíte, co si myslíte o globální výjimce pro například poštovní služby obecně protože v jiných výborech se o tom diskutuje. diskutuje. Já jsem se snažila najít eh, takové ustanovení, protože eh, ty struktury jsou zkrátka příliš odlišné v členských, odlišné v členských státech. Ta situace se téměř nedá srovnat v oblasti poštovních služeb. A proto jsem se rozhodla pro toto řešení. Ačkoliv musím říct, že jsem otevřená pro diskuzi a myslím si, že je důležitá, protože pro některé sektory, jako například veřejná doprava nebo poštovní služby, jsme vytvořili specifické normy, samozřejmě po dlouhých debatách, jak tady týká se to veřejné dopravy, tak i poštovních služeb. A podle mého názoru bychom tyto normy neměli zatížit nějakou právní nejistotou, nebo neměli bychom ji tam vytvářet tím, že eh, v pravidlech o zadávání stanovíme nějaká zcela nová nebo lehce odklánějící se kritéria. Proto bych, eh, nebo proto jsem na to chtěla upozornit a byla bych velice ráda, kdyby až o tom budeme hovořit, až budeme hovořit o pozměňovacích návrzích, abychom ještě e, zvlášť diskutovali o tomto tématu, abyste mi řekli, co si o tom myslí vaše frakce, protože je to velmi důležitá otázka a zásadní věc. Pokud jde o to, co říkal pan Kuhn, dumpingové nabídky, tam eh, jsou eh, ty prahové hodnoty 20% a tak dále. A já jsem se tady informovala a musím říci, že v členských státech se postupy velmi liší. V některých členských státech eh, jsou tam nabídky, které se od sebe odlišují až o 50% a někde je to jenom 15%. A proto jsou ty Prahy, ty prahové hodnoty velice složité, protože tomu zkrátka ehm, neodpovídá té situaci ve všech členských státech, velmi se to tam liší. Protože v tomto případě se to netýká pouze národních norem nebo předpisů, ale i postupů, které se velmi liší, například v tom rozpětí, v jakém jsou předkládány nabídky. A protože v Evropě už se stává, že nám nabídky předkládají uchazeči třeba i z Indie a z jiných částí eh, světa, tak se to ještě více komplikuje. Pokud jde o reciprocitu, tak to chápu, pan Groš o tom hovořil a já bych se ho chtěla zeptat, jestli to myslel v rámci Evropy, anebo i eh, mimo Evropy. Pokud ano, tak samozřejmě hned vím, o čem hovoříte, je mi to naprosto jasné. A už o tom ani nechci, nechci to nějak dále rozvádět, protože tam je více specifických případů, nejenom jeden. A musím říct, že jsem eh, o tom pohovřela záměrně, protože zatím ve snaze o reciprocitu jsme zatím vždy selhali. Protože i když by to mohlo být věcně zajímavé a vhodné, abychom vytvořili určitou rovnost v některých oblastech, tak to není úplně jednoduché. A možná, že by se nám mohlo podařit nalézt nějakou dobrou formulaci, možná, že se o to můžeme ještě jednou pokusit, jsem k tomu připravena, ale chci upozornit na to, že je to komplikované. Paní Meissner hovořila o maximální délce nebo době trvání, pokud jde o infrastruktury. Tady také členské státy mají zcela odlišné postupy, pokud jde o toto téma. A je velmi důležité, abychom i na evropské úrovni se nad tím začali zamýšlet, především když se jedná o velké infrastruktury. Nesouhlasím s obecnou neomezenou dobou trvání nebo lhůtou, protože tím pádem by bylo zadávání zbytečné. Jednou bych udělala takový rituál mm, zadávání a potom mm, už bychom e, nikdy zadávat nemuseli pro tuto danou konkrétní záležitost. Takže tu neomezenou dobu trvání považuji za problematickou. Týká se to například různých koncesí a podobných věcí, koncesních zakázek. Za, protože v různých zemích, například v Itálii, tam eh, máme velmi dlouhé lhuty, ale je, je to věc, o které musíme ještě diskutovat. Je to velmi zajímavé. Potom eh, dodatečné více náklady, dodatečné navýšení ceny. Ve středoevropských zemích se to vyvíjí velice zajímavě, nejen v Německu, ale i v Rakousku máme podobný problém eh, v případě jednoho letiště. A pokud se člověk podívá konkrétněji na ty e, případy, tak je zřejmé, že to je způsobeno špatným zadáním té dané zakázky. Já si myslím, že zadávací úřady se musí naučit dobře zadávat zakázky. Zatím se to ještě příliš nepodařilo, ne všude mají dostatečnou rutinu e, a nad tím se musíme zamyslet. Potom k paní Ayala Sender. Já tady nehovořím o renacionalizaci, hovořím o tom, že některé věci kvůli různých, eh, různým rámcovým podmínkám, ať už jsou trestně právní nebo ekonomické, v různých členských státech vlastně není možné nalézt nějakou vhodnou obecnou normu, předpis, eh, který by byl dostatečný. Je to pouze otázka subsidiarity, kdy upozorňuje na to, že národní prostředí je natolik odlišné, že je problematické nalézt nějaký e, společný e, celek. Nemá smysl, když uděláme nařízení, e, které by bylo použitelné pouze v pěti zemích a v ostatních by to nešlo, nebo by jsme potom měli odpor, velký odpor zemí na radě. Takže opravdu nejde o renacionalizaci, o to, aby se to vrátilo do kompetencí členských států. Děkuji vám, to je pro tuto chvíli vše a musím říct, že se tady těším na diskuzi ve Štrasburku. Děkuji. 18. Eh, eh, září eh, se budeme hlasovat o této věci, to bych chtěl připomenout. A teď se podíváme na priority pro rozpočet 2013. A Budeme o tom pouze hlasovat. Ptám se paní Meissner, jestli chce o tom promluvit, nebo jestli budeme rovnou hlasovat. Jenom stručně obracím se na ALDE. Pokud jde o osmičku, tak tam EPP dodatečně požádala o oddělené hlasování a my tam máme plus a mínus, ale myslím, že už to všichni slyšeli, takže to asi nemusím opakovat. Mám tady ten požadavek na oddělené hlasování, mám ho. Takže já vím, že vy jste pro tu první část a teď co ta druhá. Já jenom by to bylo všem jasné. Takže vážení kolegové, ověříme si e, hlasování. Ti, kdo nemají kartu, prosím, přihlašte se. Kdo nemá kartu sebou? Paní Dvera, pan Kačíry, ještě někdo další? Všichni ostatní mají kartičku. Eh, dobře, výborně. Takže my to budeme připočítávat. Eh, takže teď ověřte, že vaše kartičky fungují. Jen abychom zajistili, že EPP nebude mít podezřele mnoho hlasů. Všichni hlasovali? Dobře, konec hlasování. No, pan Groš tentokrát eh, svůj tým zdisciplinoval, všechno je v pořádku, všechno funguje dobře. Tak, jestli dovolíte, abych začal. Pozměňovací návrh 6617. Paní Dion, takže kde pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 6612. Kde pro? Proti? Zdrželi se Schváleno. 66, 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď přejdeme eh, k 66, 18, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 66, 22, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6621 eh, společně s ústním pozměňovacím návrhem. Má někdo něco proti tomu ústnímu pozměňovacím návrhu? Ne, tak budeme hlasovat o tom dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. No, můžeme to ověřit elektronicky, jestli chcete dobře, tak hlasujeme elektronicky o 6621. jeden plus jeden minus, dobře. Takže všichni hlasovali, konec hlasování. A je to zamítnuto. Nemáte spochybňovat názor předsedy. Teď 6601. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 6600. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 66, 1, 6. Tak 66, 1, 6. Ještě jsem si dnes vzal zuby. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme si to elektronicky, ano. Takže 66, 1, 6. Kdo, uh, můžete hlasovat tedy. Uh, všichni hlasovali, dobře, konec hlasování. A je to zamítnuto. 66.02, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 66.03, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 04, kde pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 05, kde pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 19 pro. Proti? Zdrželi se. Ověříme si tu devatenáctku. Já si myslím, že je to schváleno, ale radši to ověříme elektronicky. Takže 66.19 můžete hlasovat. Všichni hlasovali? Dobře, konec hlasování. A je to schváleno. 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Já myslím, že to je schváleno, ale také si to ještě ověříme. Můžete hlasovat. Všichni hlasovali? Konec hlasování. Schváleno. 14. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 06. Ten padá, takže 07. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 15. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Ověříme si to, tu patnáctku. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni? Dobře. Konec hlasování. Schváleno. No a 8. Kde je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 09 no kde je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 20. Pan Leichtfried. E, je tam ta připomínka, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 10 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A teď přejdeme k pozměňovacím návrhům e, návrhu stanoviska. Takže pozměňovací návrh 1, kde pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo 4. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Trojka padá. A teď tedy dvě pana Riketa. Prosím, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, mm, schváleno. Pět. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6 padá, takže 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Teď je tady osmička, tam máme oddělené hlasování na žádané EPP. První část říká Stress Stimulating Employment, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se schváleno. Druhá část kdo je pro, proti, zdrželi se. Můžeme si tohle ověřit elektronicky. Druhá část osmičky. Všichni hlasovali? Konec hlasování. Zamítnuto. Teď desítka, paní Tyka, takže je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme si desítku, ano. Můžete hlasovat. Všichni hlasovali? Konec hlasování. Schváleno. Devítka tím pádem padá, jedenáct. Tak kde pro? Hm, proti. Zdrželi se. Schváleno. Dvanáct pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Tak kde pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno 16 pro, proti, zdrželi se, ověříme si tu 16 elektronicky, můžete hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 18. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 19. To jsou S ústním pozměňovacím návrhem. Všichni s ním souhlasí? Dobře, tak hlasujeme 19. Můžete hlasovat. Ne, počkejte, pro proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže jedna dvacítka padá, dva dvacítka také, takže 23. Ne, 22 nepadá. Takže 22, bude pro? Proti? Zdrželi se? No, ověříme si tu 22 elektronicky. Můžete hlasovat. Dobře. Všichni hlasovali. Konec hlasování. A je to schváleno. 23, kde pro? Proti zdrželi se, zase e, schváleno většinou. A teď konečné hlasování o celém stanovisku. Můžete hlasovat. Konec hlasování. 33 pro, 1 proti, 3 se zdrželi, takže myslím, že můžeme pogratulovat. A to je všechno. Takže já vám blahopřeji, paní Meissner, k vašemu stanovisku a já děkuji všem kolegům za jejich spolupráci. Next we have M, sir. I don't... No, teď. Um, Mr. Müller. Is he here? I have to check. But anyway, it needs Just have a two minute comfort break to rearrange all... Na okamžik si uděláme přestávku, aby se to tady uklidnilo, takže na dvě minuty přestávka. Colleagues, the next item on the agenda is... Vážení kolegové, tak další bod na pořadu jednání eh, je výměna názorů s panem výkonným ředitelem Evropské agentury pro námořní bezpečnost, panem Milim. Takže já vás tady vítám na výboru pro dopravu. Já si myslím, že tady bych jen krátce zmínil pan Dirojteho, vašeho předchůdce, který uh, eh, sami myslím chodil častěji než někteří naši poslanci. Pan Derojte kdysi velmi věřil ve svoji osobní účast na našich diskuzích a já doufám, že v této spolupráci budeme pokračovat i s vámi za vašeho působení v Evropské agentuře pro námořní bezpečnost. Já jsem si jist, že naši členové si rádi vyslechnou váš projev, takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A vážený pane předsedo tady, vážení eh, členové výboru TRAN, dámy a pánové. Je mi ctí, že jste mě pozvali eh, na tuto výměnu názorů. Nastoupil jsem do své funkce eh, v Lisabonu nedávno, jakožto nový výkonný ředitel EMSA, poté co jsem byl jmenován administrativní radou agentury 8. června 2012. Evropský parlament eh, představoval eh, vždy eh, pro naši agenturu jednoho z hlavních hráčů, jak říkal tady pan předseda tím, že přímo přispíval k vytváření našeho mandátu a zajišťoval nutné prostředky, abychom mohli efektivně vykonávat naše úkoly. Evropská společenství jsou vybudována na spolupráci a na vědomí, že společenství je silnější než izolované národní státy, což je reflektováno evropským motem jednotnost eh, v rozmanitosti. Je to eh, základ evropské integrace, obzvláště vzhledem ke globální konkurenci. Je toto naprosto nutné pro růst, udržitelnost a prosperitu. A já Celý svůj život eh, pracuji na tom, abych dosáhla těchto cílů a hodlám tak činit i v budoucnosti jakožto výkonný ředitel EMSA. Učiním eh, vše, co bude v mých silách, abych eh, pracoval na evropské úrovni pro co nejlepší námořní bezpečnost, ochranu životního prostředí a udržitelnost. Jak dobře víte, Evropský evropské agentury představují velice důležitou část evropského institucionálního rámce. A podle mého názoru je dobrá zpráva naprosto zásadní pro úspěch anebo neúspěch regulačního úřadu. A já e, mám široké zkušenosti e, s řízením orgánů v námořním sektoru. Bezpečnost námořního sektoru mi vždy ležela na srdci. Je to pro mě velmi důležitá věc a chtěl bych e, své zkušenosti z námořního sektoru už téměř 40 let eh, přinést do EMSA, do Evropské unie pro všechny členské státy. Je to pro mě mm, taková nová zajímavá výzva. Mám teď možnost řídit eh, hlavní Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost. EMSA od svého vytvoření v roce 2002 odvedla výbornou práci pod řízením pana de Reutera a eh, s pomocí Eh, velice eh, schopných spolupracovníků, byly její výsledky opravdu pozoruhodné. EMSA výrazně ovlivnila námořní bezpečnost na evropské úrovni, ale také globálně. EMSA eh, se stala respektovaným orgánem na všech úrovních a na všech fórech a naši odborníci jsou velmi respektováni. A já bych chtěl pokračovat tímto způsobem a ještě vylepšit přispívání EMSA k námořní bezpečnosti, k ochraně životního prostředí a e, přinést další přenou hodnotu pro komisi členské státy a všechny zúčastněné hráče, včetně samozřejmě Evropského parlamentu. Má představu budoucí EMSA je, že agentura e, bude e, v Evropské unii stále známější a také po celém světě. Náš personál a naše práce by měla být velkým přínosem pro komisi členské státy a další hráče. Implementace eh, revize eh, našeho základního nařízení, ve kterém eh, tento výbor se hrál velmi důležitou roli, bude v podstatě jednou z hlavních výzev mojí práce a mohu vás ujistit, že budeme s vámi spolupracovat ze všech sil a budeme se snažit najít inovativní a tvořivé tvořivá řešení pro všechny naše současné a budoucí úkoly, abychom splnili naše poslání. Agentura bude spolupracovat s dalšími relevantními agenturami, abychom našli proveditelná a udržitelná řešení. Naše poradní práce eh, pro všechny skupiny, které eh, fungují v tomto sektoru, eh, bude mít velký dopad na rozhodnutí a na vytváření zákonů. Také máme důležitou roli, eh, co se týká podpory evropského námořního sektoru a eh, jeho lepší konkurenceschopnosti. A v tomto musíme spolupracovat eh, s rejdaři a s celým loďařským průmyslem abychom našli co nejlepší řešení pro evropský námořní sektor. Já bych tady chtěla krátce tedy nastínit, jaké jsou mé představy pro další rozvíjení EMSA v příštích letech. Námořní doprava je eh, globálně velice důležitá a obzvláště pro Evropskou unii, protože mnoho evropských zemí naprosto eh, závisí na dobře fungující námořní dopravě. Námořní doprava eh, je na světové úrovni regulována IMO. Nicméně Evropská unie v této oblasti přijímá stále více zodpovědnosti a úzce spolupracuje s IMO. A pro Evropskou unii a členské státy je zásadní, aby eh, námořní bezpečnost, ochrana mořského prostředí a udržitelnost eh, byla brána co nejvíce v úvahu. Musíme mít samozřejmě také neustále na paměti hospodářskou situaci námořního sektoru. Musíme být schopni udržet eh, naši dlouhou tradici plavidel pod evropskou vlajkou a chtěl bych říci, že celý evropský námořní sektor musí e, zůstat konkurenceschopný a ekonomicky silný. A my v tomhle musíme zahrát důležitou roli. Naše expertíza e, musí být k dispozici komisi, členským státům a všem ostatním, abychom zajistili e, nejlepší možná řešení a výsledky pro Evropský námořní klaster. EMSA musí být dobře známa a oceňována mezi všemi zúčastněnými hráči. A my toto musíme Eh, my tohoto musíme docílit tím, že budeme tvrdě pracovat a nacházet udržitelná a proveditelná řešení pro všechny výzvy. Musíme být proaktivní a inovativní, musíme navrhovat řešení, která eh, učiní náš námořní sektor eh, ještě více zodpovědný k životnímu prostředí a ještě ziskovější. Tímto způsobem můžeme podpořit evropské ekonomiky, aby se přenesly přes tuto nesnadnou eh, dobu, eh, kdy eh, spousta evropských ekonomik bojuje s krizí. Evropský námořní sektor v současné době zaměstnává asi 5 milionů evropských občanů a EMSA má velmi důležitou roli při zajištění toho, že tito lidé, mladí lidé, kteří přichází pracovat do Evropského námořního klastru, dosáhnou dobré a úspěšné budoucnosti. Samozřejmě my eh, toho všeho nemůžeme docílit sami. Bude to vyžadovat spolupráci s komisí, eh, s evropskými zákonodárci, s parlamentem a také s členskými státy. Ale my jsme ochotní eh, tuto výzvu přijmout a já osobně jsem si jistý, že když EMSA poskytne veškerou svou expertizu, podaří se nám společně najít nejlepší řešení pro všechny otázky. Evropský parlament obecně a konkrétně tento výbor a jeho členové hrály velice důležitou roli při revizi našeho mandátu. A já eh, zajistím, že vaše důvěra eh, v naši agenturu nebude marná. nakonec eh, vnitřní struktury naší agentury a procesy by měly být zoptimizovány. Naše administrativa by měla být zefektivněna co nejvíce a měli bychom eh, navenek působit jako velice silný tým, který si uvědomuje eh, důležitost zákazníků a služeb. Myslíme si, eh, že toto zajistí také lepší identifikaci našich zaměstnanců s agenturou a naši viditelnost v Evropské unii a členských státech. Jak tohoto docílit? Musíme zajistit efektivnější a kvalitnější dialog s členskými státy a evropskými institucemi. Také eh, bychom měli lépe zahrnout do budoucí technické výzvy námořní bezpečnosti a informačních technologií do našeho pracovního programu. Nesmíme eh, duplikovat eh, práci nebo aktivity členských států. Ani bychom neměli nějak konkurovat práci, kterou provádí jednotlivé skupiny, jednotlivci a nebo skupiny ve členských státech. EMSA musí podporovat práci členských států a nacházet co nejlepší řešení, která budou napomáhat práci národních úřadů. Musíme být velice ambiciózní, efektivní a jít příkladem všem zúčastněným hráčům a členským státům. Naše rozhodovací procesy musí být transparentní a udržitelné, naše zdroje, jak finanční, tak lidské, musí být využívány efektivním způsobem, abychom dosáhli dobrých výsledků ve všech eh, oblastech našich aktivit a poslání a že výsledky musí být viditelné a musí přinášet přidanou hodnotu všem zúčastněným. Takže na závěr bych ještě chtěl zopakovat eh, hlavní body. Jednak Poslání EMSA je zajistit eh, bezpečnost eh, evropského náročního sektoru a ještě ji vylepšit. Musíme se stát stále důležitějším úřadem na poli této námořní bezpečnosti a ochrany mořského prostředí, musíme být takovou značkou, která bude známa na evropské úrovni i po celém světě. Musíme zajistit větší efektivitu, dobré využívání veřejných zdrojů, expertízy a přidanou hodnotu pro evropské instituce. To jsou všechno základní věci, na které se musíme soustředit. Dobrá zpráva, dobře fungující organizace, to je podle nás základ pro úspěšnou práci naší agentury. Já doufám, že tento úvod vám nastínil trochu, jaká je moje vize a co hodlám v EMSA udělat. Těším se na vaše otázky a rád eh, bych eh, tady ještě potvrdil eh, naši, naše trvající pozvání pro vás, abyste přišli a navštívili nás v Lisabonu. Děkuji vám. <coughs> thank you very much. Thank you very much for the invitation. Děkuji, já vám velice děkuji za vaše pozvání. Já jsem velmi rád, že máme takováto pozvání a doufám, eh, že vás vezmeme za slovo uh, už brzy. Mám tady docela dlouhý seznam řečníků, takže já začnu nejdřív eh, řečníky za skupiny, dáme každému čtyři minuty a potom všem ostatním tři minuty, tím bychom měli mít dost času i na odpovědi, takže já to tady projdu a můžete se případně přihlásit. Mrs. Meissner, Mr. Kramer, Mr. Zila for the groups.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 Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Vítám vás na tomto výboru. Přejeme vám úspěšnou práci. Ve vaší nové funkci, do které jste nastoupil v červenci. A Vaše agentura od našeho parlamentu byla vždy podporována a tak, jak řekl pan předseda, vazby byly vždy velice úzké mezi předsedou vaší agentury a naším výborem. Je to pro nás velmi důležité. Tento výbor různé úkoly, eh, které byly MC e přidělovány, vždy podporoval a myslím si, že tomu tak bude i do budoucnosti. Přesto mě ale napadá jedna myšlenka. Jeden z důvodů, eh, proč eh, má EMSA v našem výboru tak eh, vysokou prestiž, je ten a vaš předchůdce jsem vždy chodil a jak říkal pan předseda, chodil jsem v podstatě častěji než někteří naši poslanci, ale to v nás budovalo velkou důvěru. Některé agentury eh, tvrdily, že jsou nezávislé, ale vlastně nespolupracovaly s institucemi. Agentura eh, přece musí eh, spolupracovat. Není možné, aby nějaká agentura byla zcela nezávislá. Nezávislá ve svém působení. Samozřejmě, že v budoucnosti půjde také o to, aby vaše práce byla autonomní, ale neměli byste nikdy zapomínat na to, že vlastně jste byli pověřeni komisí a členskými státy. To je eh, také eh, klíč pro úspěch vaší agentury a samozřejmě to bude záviset také, nebo úspěch bude záviset na tom, jak budete jednat. Vždy, když jste požadovali nové pravomoci, tak jsme s tím souhlasili. A myslíme si, že praxe nám dala zapravdu. Bylo také řečeno, že samozřejmě působíte v mezinárodním rámci a ten tady existuje a my nemůžeme dělat jako kdyby tady nebyl, ale eh, přesto nemůžeme eh, vždy pouze čekat na ustanovení OMI. Například, kdybychom čekali eh, na tuto agenturu s vybudováním dvojích trupů pro lodě, tak bychom zaspali, pokud jde o bezpečnost lodí. Znamená to, že v těchto oblastech musíme být samostatní a musíme být vždy velmi eh, bdělí a musíme být průkopníky, tak jako to EMSA dělala i v minulosti. Na požadavek komise a členských států eh, musíte jednat a musíte dodržovat určité premisy. Pokud jde o návrh pana Fleckensteina, tak v tomto výboru jsme vedli velmi eh, dlouhou diskuzi a měli jsme velký konsenzus v tom, co je nutné k tomu, aby EMSA mohla působit úspěšně. Je to velice důležité. Dnes je ale váš první den a já bych vás chtěl jménem naší frakce srdečně přivítat bezpečnost a důvěra v to, že EMSA i nadále bude hrát důležitou roli pro bezpečnost na moři, eh, je tady hluboce zakotvena a můžete vždy počítat eh, s naší podporou. Děkuji, slovo má pan Fleckenstein a máte maximálně čtyři minuty. Eh, já si myslím, že je nevyužiji. Děkuji, pane Mili, chtěl bych vás přivítat ve jménu naší frakce. Už tady bylo několikrát eh, uvedeno, že náš výbor s vámi velmi rád spolupracuje, vědomě vás podporujeme a můžete s tím počítat i v budoucnosti. Ve zprávě, o které hovořil také pan de Grandes, eh, jsme vedli dlouhé diskuze, mimo jiné také s radou Některé věci se nám tam podařilo prosadit, některé věci se nám příliš dobře nepodařily, protože jsme zatím nedokázali přesvědčit všechny členské státy a jejich zástupce, aby zašli o krok dále. Na různých místech jsme pravomoce MC mohli rozšířit, alespoň eh, do určité míry. A důležité je, že jsme eh, tady také načetli určitou vizi v tom smyslu, že i když se změní některý právní základ, tak tyto pravomoce, také pokud jde o zařízení na moři, tak eh, bude možné eh, zachovat tedy pravomoce EMSI. Další věc, která je pro mě důležitá, byla také umožněna, i když bohužel to zatím probíhá pouze na dobrovolné bázi, a to je lepší koordinace a výměna nejlepších postupů při školení námořníků, námořních pracovníků. A pokud jde o bezpečnost našich lodí, tak jsme jasně poukázali a zakotvili to, že EMSA bude přispívat svým dílem tak nejlépe, jak bude schopna. Podle mého názoru to platí nejenom pro eh, lodi okolo rohu Afriky, ale platí to také v jiných oblastech, kde by to bylo potřeba. Mám jednu prozbu. Jedna věc se nám bohužel nepodařila, paní Bilbao tady není, protože kdyby tady byla, tak by to řekla sama. Je to otázka spíše interní povahy, genderová otázka, neboli očekáváme od našich agentur, aby eh, sledovali to, aby ve, v zodpovědných funkcích nebyli pouze muži, ale aby byly jmenovány i ženy. Více pravomocí a úkolů bez navýšení eh, prost, finančních prostředků není eh, příliš optimální, není to možné a já jsem si jist, že až schválíme tu zmíněnou zprávu a až mnohé věci budou zrealizovány, tak můžete očekávat, že vás podpoříme, pokud jde o financování těch pravomocí, eh, které vám budeme eventuálně rozšiřovat. Víte, že náš výbor vám nemůže samozřejmě slíbit, že vás rozpočet bude navýšen, ale budeme se o tom alespoň snažit. Děkuji. A paní Meissner za liberály, chci? Já myslím, Moli, ich möchte Ihnen... Děkuji, já vás tady také vítám, pane Moli. Jsem velmi ráda, že jste mezi nás přišel. A jak už říkali předřečníci, vaše eh, agentura je pro nás velmi důležitým partnerem. Eh, já tady také hovořím eh, jménem své kolegyně paní Bilba. Myslím, že námořní doprava bude v budoucnosti předmětem značného růstu. Ten objem dopravy poroste velmi proce a proto je důležité, aby EMSA byla k dispozici, byla kompetentní pro dohled nad eh, námořní bezpečností. My jsme, předtím než jste přišel, schvalovali rozpočet na příští rok a tomu, že, a to už říkal pan eh, Fleckenstein, vzhledem eh, k ropním plošinám, tak čekáme, že EMSA bude provádět nebo vykonávat více práce, proto jsme tam i přidělili více peněz nebo spíše eh, jsme eh, prosadili stejnou částku jako v minulosti, přestože některé státy chtěly, aby se tam eh, hledaly úspory. Myslím, že právě vaše oblast bude v budoucnosti mnohem důležitější, než je dnes. To je potřeba mít na paměti a také v zájmu budoucích generací bychom se měli postarat, že námořní doprava bude nejenom bezpečná, ale také ekologická. A mám na vás dvě otázky. Ta první Možná, eh, že eh, si to někteří eh, všimli, došlo k havárii Flaminie, velké německé lodi, která plula v New Yorku dobrém, došlo k explozi na lodi a pan Frankenstein říkal, že mm, by měla fungovat sousedská pomoc nebo pomoc sousedních států ale ve skutečnosti to tak není. Eh, Francie, Irsko, Španělsko byly blíže než eh, Německo a mohli zasáhnout pomoci, ale Německo v tom zůstalo samo a muselo vynout velké úsilí, aby se postaralo o tu, o tu loď. Posádka sice tu loď opustila, ale potom je potřeba se eh, o tu loď postarat, někam ji odtáhnout. A já mám pocit, ta směrnice, kterou teď máme, to je, teď se ptám i komise, pokud tady někde z komisi, eh, směrnice z roku 2009, a podobně jako to bylo u Concordie, tam ještě nemám výsledky šetření, k čemu přesně došlo, tak se e, chci zeptat, jestli ty směrnice dobře upravují ty případy havárií na moři, jestli je potřeba se více zaměřit na prevenci, nebo co je potřeba udělat, abychom e, zajištili eh, lepší eh, námořní bezpečnost zamezili určitým eh, rizikům a jestli EMSA by nemohla v této oblasti něco podniknout. Takže jestli víte něco o havárii Flaminie, tak bych byl rád, kdyby se k tomu něco řekl a potom komise kdyby nám mohla říct, proč ta směrnice nefunguje. Thank you, Mr. Kramer for the Greens. Four minutes, Michael. Kramer za zelené. Já děkuji za váš projev. Eh, také mě trochu překvapilo, že jste tu havárii Flaminie eh, nezmínil, protože jste od 6. července ve funkci, v polovině července došlo k té eh, havárii při hašení, přišel o život jeden hasič, další je nezvěstný. A potom byla proplula kolem belgického pobřeží do Německa, přitom tady došlo ke ztrátám na životě. Nikdo neví, co, k čemu tam přesně došlo na té lodi, všichni od toho dávají ruce pryč a musí se to přepravit do nejvzdálenějšího přístavu, v podstatě kam to šlo, tedy do Německa. A taková je dneska realita. Že můžeme si ušetřit jakoukoliv evropskou legislativu, protože eh, to v podstatě bylo naprosto neučené a selhalo to. Eh, mě by zajímalo, jak eh, vy jste se k tomu postavil. Eh, přikázal se s těm zemím, aby přijali tu loď do nejbližšího přístavu. Tady přece šlo o pomoc, o záchranu, ale ty státy jenom řekly, že to není um, loď s jejich vlajkou a tím pádem je to nezajímá. Přitom je to evropská loď a všechny státy mají povinnost se o to postarat. A proto mám na vás konkrétní otázky. Jakou roli tady EMSA hrála? Byl jste osloven, reagoval jste na to. A jaké byly výmluvy těch ostatních, když říkali, že neposkytnou pomoc? jakou roli byste chtěl eh, vykonávat? Co je potřeba změnit, aby eh, jste mohli zasáhnout? A nebo to zůstane tak, jako eh, je to teď, že všechny státy do toho dávají ruce pryč. Můžeme tady dělat hezké zákony, ale v podstatě můžeme hodit do koše, pokud v realitě to nevede k žádnému jednání. Takže bych rád od vás jasně slyšel, co se stalo a co se stát mohlo nebo mělo a komise by také eh, měla říci, co ta podnikala a kde vidí deficity v této oblasti, jestli jste nějak zastavovali. Vy máte přece evropskou zodpovědnost, ne eh, jednoho členského státu. A je to skutečně tak, že jediná, jediná kompetence, která tady zůstává, je ta toho daného členského státu, jehož, pod jehož vlajkou ta loď pluje, v tomto případě Německo. Stalo se to před šesti týdny, ale jediné řešení, ke kterému to dospělo, je potřeba tu eh, loď přepravit zpátky do vlasti. A pokud budete potřebovat nějakou pomoc, tak my vám rádi pomůžeme. To, co se stalo, je naprostá katastrofa. A to, co jsme zažili v posledních několika letech s aváriemi lodí v evropských vodách, se musí změnit. A teď se to znovu zopakovalo. A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 pogratulovat panu Milimu k tomu, že byl zvolen do své funkce. Myslím, že se s ním budeme výdat často v příštích letech. MSA je velmi známá agentura, pracuje podle mě velmi dobře a doufám, že to bude pokračovat. Eh, chtěl bych jenom dodat eh, k tomu, co už tady řekli mý kolegové, že jedna věc je důležitá a to je profesní kariéra na moři, na lodích pro mladé lidi. Je potřeba motivovat k tomu, aby eh, chtěli pracovat v námořní dopravě. To je potřeba jim poskytnout dobré školení nebo vzdělávání. Vy už jste se o tom zmiňoval. Ale chci se vás zeptat, jestli si myslíte, že by vaše agentura v této oblasti mohla něco dělat, koordinovat například různé iniciativy, které by měly vést k tomu, aby lidé, mladí lidé usilovali o kariéru v námořní dopravě. Například eh, šíření informací mezi české státy. Mohla byste k tomu možná něco mohl říct. Pan Komocakos? Děkuji, pane předsedo. I já vám přeji hodně štěstí eh, v té práci, kterou jste teď zahájil. A bylo to už řečeno a já bych to chtěl zopakovat, že tento výbor EMSu výrazně podporoval. A to e, celou dobu, stabilně. A my jsme vás podporovali proto, že si myslíme, že práce EMSA může mít výraznou přidanou hodnotu ve snaze Evropské unie udržet a ještě posílit e, konkurenceschopnost e, našeho námořního sektoru. Myslím si, že náš námořní sektor je kvalitní je konkurenceschopný a samozřejmě eh, je jasné, že naše podpora pro vás není nějaký biankošek. To ne, my stejně eh, jako všechny ostatní agentury, abyste to nebrali nějak špatně, eh, vás podporujeme ne bezpodmínečně, ale je to samozřejmě vázáno na efektivitu práce dané agentury. Musím říct, že až doteď jsme byli velice spokojeni a já doufám, že budeme pokračovat eh, stejně i v budoucnosti. A při té příležitosti, že jste sem dnes přišel, abyste nás spravil o svých záměrech, tak já bych se vás chtěl na něco zeptat. Vy víte, eh, že v této době eh, se v parlamentu a obecně v Unii bude hodně jednat o změnách ve směrnici z roku 2009, která se týká inspekce plavidel jejich státem, státem pod jehož vlajkou tyto lodi plují. Bude to v rámci námořní spolupráce. A proběhla eh, na EHSV e taková diskuze, eh, kde byla vyslovena jedna zajímavá myšlenka. Já bych rád věděl, co vy si o ní myslíte. Padla tam tehdy myšlenka, že ta inspekce, kterou bude provádět eh, stát pod jehož vlajkou loď pluje, by měla být stále přísnější. Zdá se ovšem, že neexistuje dost inspektorů, kteří by měli eh, dostatečné technické znalosti, dostatečnou expertízu, aby mohli tyto inspekce vůbec provádět. A EHSV na té, při té diskuzi tehdy tedy eh, říkal, že by možná byl dobrý nápad aby EMSA eh, v tomto pomohla, totiž tak, že by eh, zajistili eh, dostatečné proškolení inspektorů ještě předtím, než, začne, než vstoupí v platnost ta úmluva o námořní spolupráci, aby bylo možné to, co je tam předpokládáno, aby bylo možné to skutečně provádět, aby ty inspekce mohly probíhat odpovídajícím způsobem. A vyzývají se tedy státy, které podepsali eh, tuto dohodu a eh, také Evropská unie, aby eh, zajistili školení dostatečného počtu inspektorů pro tyto inspekce. A já bych se vás tedy chtěla zeptat, co si vy myslíte takhle na první pohled. Co si myslíte o tomto nápadu a co si myslíte o tom, jak by bylo toto možné provést eh, s rozpočtem, který v současné době má EMSA, eh, s finančními prostředky, které máte k dispozici? Bylo by to možné? Děkuji. Thank you, Mr. Savrama. Pan Savrama. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl nejprve poblahopřát panu Milimu A dovolil bych se říct si několik slov o Pobaltí, protože to je oblast, která hraje velmi důležitou roli v Evropské unii a námořní operace v Balckém moři jsou velmi důležité. Rád bych ale se konkrétně zmínil o finském zálivu, tedy o jedné části Balského moře. E, asi ne mnoho se člení tohoto výboru mělo příležitost věnovat e, pozornost této oblasti moře. Je to velmi úzký záliv a objem dopravy v této části narůstá astronomicky. Je to trasa z, z Petrohradu hlavní tedy pro export z Ruska a ten objem dopravy tady je obrovský. Co může Evropská unie a parlament podle vás udělat pro to, aby se zlepšila bezpečnost námořní dopravy v této části po Baltí? Děkuji. Paní Ayala Sende, tři minuty. E, já bych e, vám chtěla pogratulovat k vašemu e, jmenování do funkce. Doufám, že budete úspěšný. A jak už říká pan de Grandes, jsme velmi rádi, že jste mezi nás přišel, protože to rozhodně prospívá našemu vztahu vy máte hodně zkušeností ve všech aspektech bezpečnosti na moři. Znáte se v těch severských mořích, vzhledem k tomu, odkud pocházíte. A já mám otázku týkající se Středomoří. Například jsme nedávno hovořili o obsahu síry v námořních palivech protože středomorské státy mají pocit, že je na ně vyvíjen tlak a ne moc eh, hezkým způsobem, aby zlepšili také eh, eh, výkonnost svých přístavů a, a dohnali tak státy na severu. A mě by zajímalo, co si o to myslíte, vzhledem odlišnému historickému vývoji protože na jihu Evropy, na to bychom neměli zapomínat, jsme měli, nebo máme velmi silnou konkurenci od našich sousedů na severu Afriky. A potom bych se chtěla vrátit k tomu, co říkal jeden z mých kolegů o odborné přípravě eh, mladých lidí, kteří by měli pracovat na lodích. Co životní podmínky myslím, že máme čím dál tím méně evropských eh, námořníků na našich plavidlech. A jeden z důvodů uh, jsou evidentně životní podmínky na lodích, protože ty nejsou příliš příjemné. Takže možná bychom v rámci toho vzdělávání mohli i usilovat o Eh, zlepšení těch podmínek. Určitě existují nějaké technologie dnes, které to umožňují. Můžeme také informovat o možnostech zaměstnání na lodích, tak aby eh, Evropané si uvědomili, jaké příležitosti je čekají. Potom je tady ale samozřejmě terorismus a piráctví. O tom byste mohl říct několik slov protože to také má vliv na bezpečnost eh, na mořích. Děkuji a ještě já jako poslední řečník chtěl bych ehm, zopakovat ten aspekt informovanosti. Je potřeba, aby více Evropanů mířilo do této oblasti, aby nebyly jenom námořní, námořní důstojníky. často na lodích, eh, na důstojnickém mustku máte eh, Evropany, ale potom všichni ostatní eh, pocházejí z třetích zemí. S tím bys nešlo také něco dělat. Potom je tady, tady zazněla ta otázka týkající se havary na německé lodi, kde vyšly najevo problémy s vaší roli, ale také s tím, aby členské státy akceptovaly vaši roli. Já myslím, že je šokující, že loď, která se dostane do problému, je ponechána svému osudu, spíše než aby jí někdo pomohl. Někdo, kdo jí nejblíž. To si myslím, že eh, porušuje eh, veškeré tradice v oblasti námořní bezpečnosti, které jsme tady vždycky měli. Takže ta havárie určitě nadnesla určité eh, otázky a vy byste se k tomu měl nějakým způsobem vyjádřit. Asi tady nemáme nikoho z komise, kdo by k tomu mohl něco říct, ale rádi bychom se k tomu vrátili možná a komise by nám měla podat zprávu o tom, co tady přesně se dělo. A moje poslední otázka která s tím souvisí. Já jsem byl na konferenci která se zabývala eh, námořní dopravou a tam Eh, vystoupil jeden eh, řečník, který hovořil o eh, tom, co je všechno potřeba udělat v oblasti námořní bezpečnosti a za svůj 30-minutový projev se ani jednou nezmínil o EMSE nebo o Evropské unii. Já jsem vystupoval hned po něm a hned jsem to na úvod řekl. A Eh, a všichni, a byla to konference navigátorů lodních, kteří všichni začali tleskat. A eh, možná byste mohli říci, že vzhledem k tomu, že to byla konference, která se konala v Británii, tak je to typické, ale já si myslím, že to platí pro celou EU, že takové konference se konají eh, i v jiných zemích. A myslím, že je to právě taková mentalita, která vedla k těm problémům, které jsme viděli v případě té německé havárie. A já bych byl velmi rád, kdybyste se mohl angažovat eh, ve vztahu k těm eh, orgánům eh, pro námořní bezpečnost ve členských zemích. Víme, že ta struktura vypadá mm, velmi odlišně v různých zemích, ale já si myslím, že je potřeba se na ty lidi obrátit a začít jim vysvětlovat, proč tady jsme, co děláte a co by měli dělat oni Keith eh, se ještě hlásilo slovo, promiň, že jsem na tebe zapomněl předtím. Děkuji, Brian. Já jsem myslel, že jsi mě viděl. Eh, já vám také blahopřeji k, k, eh, k jmenování do funkce. Máte štěstí, že sídlo je v Lisabonu. Já jsem tam byl loni a byl jsem velmi příjemně překvapen profesionalitou a Odbornosti zaměstnanců EMSI. Osobně eh, a také jménem své skupiny jsem velmi pečlivě naslouchal, jestli se eh, zmíníte o životním prostředí a mořském eh, životním prostředí. Já vím, že máte už hodně otázek, ale já bych chtěl k tomu ještě jednu a sice jestli byste nemohl nastínit, jakým způsobem by EMSA mohla přispět k ochraně mořského prostředí. A tady mi jde hlavně o všechna ta zařízení na těžbu ropy a plynu eh, na moři. A zajímalo by mě, jestli máte pocit, že vás Evropská unie v těchto věcech dostatečně podporuje. Máme tady ještě někoho z komise, je tady pan Vašumizit. Jak se jmenovala ta německá loď? Flaminia? Nemohl byste se k tomu vyjádřit? Pane Bošume, my všichni eh, eh, na to máme nějaký názor, takže kdybyste nám mohl říct, eh, co víte o té Flaminii. a potom dám slovo panu Milimu. Velmi rád, pane předsedo, dobrý den. Já na to sice nejsem připraven, abych podrobně podal zprávu o té havárii Flaminy, ale mohu vám říct několik základních věcí. Bylo to samozřejmě tragické neštěstí, šlo tady o bezpečnost kontejnerové dopravy na moři. Eh, už se to řeší a jako komise společně se českými státy se teď eh, snaží prioritně tyto věci eh, řešit. Během letních prázdnin komise koordinoval tuto práci se českými státy to, na co se ptali pan Kramer a paní Meissnerová, eh, ty souvisely s evropskými kompetencemi, jestli tedy EMSA má kompetence pro to, aby mohla eh, se prosadit nebo zasáhnout a, a prosadit svá rozhodnutí. Máme eh, směrnici 59 2002 kde se teda rozšířila ty předchozí pramaci, Paní Majsterová o tom uh, hovořila, ale v této směrnice nejsou žádné rozhodovací pravomoci ani pro komisi, ani pro EMSu, takže to uh, mají na starosti pobřežní státy. Komise teď začala uh, s, pracovat na revizi této směrnice. Ten návrh by mohl přijít předběžně asi příštím, možná před příštím roce. Uh, a my samozřejmě eh, využijeme také této havárie, abychom eh, se eh, navrhli zlepšení současné situace. Teď v tomto okamžiku vám nemůžu poskytnout více informací a to může přijít až později. Thank you. I'm not exactly clear where we are with this now then in that sense, because... Já nevím, co to znamená pro nás, upřímně řečeno. Já se to musím sám eh, eh, ujasnit, možná pan Moli by, by to mohl pomoci, ale pokud eh, se dostane loď na širé moře do potíží, tak já mám pocit, že se všichni chovali jako Pilát Ponský. A podle mě to není dostatečné. Pokud se loď dostane do potíží, tak členské státy by se neměly chovat tak, jak se chovali. Nebo to říkám špatně? Pokud eh, to tak skutečně bylo, tak ta reforma nebo ta revize, o které jste hovořil, pane Bošume, tak eh, se členské státy chovaly jako Pilát Ponsky, dali jste od toho ruce pryč a já si myslím, že vy byste to měl co nejvíce urychlit, tu revizi. Už to tady, eh, měli bychom to dostat na stůl zítra, protože nemůžeme připustit, aby Eh, nějaký členský stát eh, dával ruce pryč od takových eh, situací. Já vím, že se to už stalo v minulosti, týkalo se jednoho členského státu a potom to a byla to loď Prestiž a bylo to velmi vážné. A pokud to tak pořád je, že loď, která se dostane do potíží, a členské státy od dávají roce pryč, tak je to naprosto neakceptovatelné. A něco by se s tím mělo dělat. Pane Muli, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já vám děkuji za laskavá slova, děkuji vám také za otázky, kterých bylo docela hodně. Tak za prvé, já musím říct, že jsem byl jmenován do svého úřadu 8. června. Nastoupil jsem 1. září, to znamená před třemi dny, takže jsem ještě neměl čas na to projít všechny ty otázky. Teď eh, můj počítač úplně přetéká informacemi, které stahuji z EPSy, takže já se pokusím odpovědět na vaše velmi kvalitní otázky. Eh, za prvé eh, k té Flaminii jak říkal pan předseda, je to skutečně naprosto nepřijatelné. Není možné, aby členské státy si přehazovaly takový problém jako horkou bramboru a aby se nikdo nepostaral o osobu, která se nachází e, v zoufalé situaci. To by mělo být vyřešeno. Já si myslím, že EMSA může v tomto podpořit e, komisi a společně s generálním ředitelstvím udělat vše, co bude v našich silách, abychom vylepšili legislativu, aby se nic takového znovu už nestalo. Vy jste tady mluvil o tom nešťastném případu tankeru Prestige. Kdyby došlo k něčemu takovému, tak samozřejmě musíme jednat hned. Nemůžeme čekat. Potom no, obecně k námořnímu sektoru a k tomu klastru, o kterém jsem mluvil, Tady k tomu padlo několik otázek, jak, jak bychom učinili námořní kariéru zajímavou pro mladé lidi. Já si myslím, že prostě musíme udělat vše, co bude v našich silách, abychom mladé Evropany přiměli se podívat přímo do terénu a nemyslím tím eh, jen nahoru na palubu, ale aby se podívali i eh, jak vypadá loď zevnitř, abychom skutečně zajistili celou škálu různých povolání, protože je pravda, že v současné době zhruba 75 eh, posádky na plavidlech pod evropskou vlajkou pochází ze třetích zemí. To je skutečně velmi nevyvážené. Potom tady byla otázka eh, na pobaltské, na, na Baltské moře a vy jste eh, mluvili hlavně o té finské oblasti, což je skutečně delikátní záležitost. Eh, tam se výrazně zvýšil provoz, protože protože Rusko zvýšilo svůj provoz, za chvíli tam bude za chvíli tam bude nový Eh, přístav eh, na jihu a bylo tam, bude tam zhruba 170 milionů tun karga, takže tam bude opravdu eh, strašná spousta provozu jen v této oblasti. Bude to na jihu Finského zálivu, takže my musíme opravdu zajistit námořní bezpečnost, ale také bezpečnost životního prostředí v této oblasti. Mm, ty podmínky jsou v této oblasti velice tvrdé a státy kolem Finského zálivu, to znamená Finsko, Estonsko a Rusko, společně vypracovali eh, taková bezpečnostní opatření, která by měla vést eh, k hledání nejlepšího možného řešení pro zajištění bezpečnosti v této oblasti, protože vždy, když se navýší velmi rychle provoz v nějaké oblasti, tak je tam riziko nehod. To nemůžeme popírat a my musíme udělat vše, co bude v našich silách. Musíme zajistit co nejlepší environmentální opatření a opatření námořní bezpečnosti. To je třeba udělat eh, na břehu, to musíme udělat my, ale co může udělat komise potom a tady politici v parlamentu? Mohou podpořit eh, návrhy, eh, které vydávají členské státy a ty regiony a obecně v celé oblasti je to velice důležité. My jsme schválili strategii, ve které je jeden zvláštní pilíř a to je evropská námořní bezpečnost. Také mě velmi potěšily také mě velmi potěšila vaše slova o tom, že hodláte podporovat naši agenturu i v budoucnosti. My s vámi rozhodně chceme intenzivně spolupracovat s parlamentem, konkrétně s vaším výborem a samozřejmě i s dalšími evropskými institucemi. Takže my si uvědomujeme, že naše spolupráce je nutná pro úspěch naší práce v budoucnosti. Teď, eh, co se týká eh, té kontroly těch inspekcí eh, státem pod jehož vlajkou loď pluje, to je velice důležitá věc. V roce 2012 EMSA proškolila šest inspektorů členských států a zhruba 270 inspektorů se už účastnilo našich školení obecně. Samozřejmě je na tom ještě hodně práce, ale my jsme eh, rozhodnutí pokračovat a jsme rozhodnuti zajistit, eh, že členské státy budou mít tuto možnost, hodláme je podporovat eh, ve snaze vzdělávat inspektory v budoucnosti ještě více než teď. Takže já myslím, že tohle je v podstatě všechno, co jsem chtěla říci. Kdybychom se ještě vrátili k Flaminy, tak v této chvíli EMSA nemá bohužel eh, právně možnost nějak intervenovat, protože to, tato možnost eh, spočívá jen na členských státech a existují, eh, řekněme, určité oblasti, které jsou prostě přístupné jen členským státům a kde jsou členské státy sami zodpovědny za námořní bezpečnost. A musím říct, že já sám <laughs> jsem velmi překvapen, jak si tento případ přehazují jako horkou bramboru a je to opravdu naprosto nepřijatelné, jak říkal pan předseda. Děkuji. Děkuji, pane Mili. A my se těšíme na spolupráci s vámi ve zbytku tedy našeho mandátu. Eh, pokud eh, vím, tak vy jste ve funkci na pět let teď, takže my se těšíme, že budeme s vámi v kontaktu, že se budeme vyměňovat informace. A samozřejmě já využiji vašeho laskavého návrhu, abychom navštívili EMSu a musím říci, že největší problém asi bude nabitá agenda pana předsedy, která v podstatě ruší veškeré možnosti návštěv, ale rozhodně se pokusíme vás navštívit, stejně jako se snažíme navštívit agenturu pro železniční dopravu. Každopádně vám velmi děkuji, že jste dnes přišel mezi nás a že jste zodpověděl naše otázky. Jsem rád, že jsme tady zmínili tu otázku Flaminie a myslím, že komisi to také došlo, takže uvidíme, co nám co nám přinesou. Děkujeme. Okay, guys, we're into coordinators now, so we'll... Tak a teď eh, budeme mít zasedání koordinátorů, takže vám dám pět minut na to, aby eh, se to tady mohlo vyprázdnit a potom bude zasedání koordinátorů.